Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a pánové, vážení kolegové, já bych se všem rád omluvil a především také paní komisařce Běňkovské za to, že máme takové spoždění. Ale my jsme oba byli na tiskové konferenci tady dole a po tiskové konferenci chtěli novináři vědět nejprve něco od paní Běňkovské a potom ještě ode mě. Jste mnohem populárnější než já, to ne. Takže jsem strávil nejméně sedm minut s novináři a mluvili jsme o problému reindustrializace s novináři z Evropské unie a to je velice důležité i z pohledu Evropského parlamentu a našeho výboru. Takže já se omlouvám i vám všem, kolegové, a zahájíme naše zasedání. Máte pořád jednání? Máte ho před sebou. Chcete něco pozměnit? Pokud ano, tak se nebojte zvednout ruku, ale žádnou ruku nevidím. Takže jste proti změnám? Já nemám žádná sdělení předsedy. To je skvělá informace pro všechny. A můžeme se pustit do bodu číslo 3, vytváření a provádění Evropského programu pro průmysl, výměnu názorů s Alžbetou Biňkovskou, komisařskou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Rád bych řekl, že jsme se sešli já a někteří z vás, 15 kolegů z našeho výboru, jsme se minulý týden sešli s paní Binkovskou a mluvili jsme o velice důležité věci, což je obranný průmysl a mohu vám říct, že celkově tam bylo nějakých 19-20 europoslanců ze tří výborů. IMKO, DEVE, ne, DEVE ne, SEDE, IMKO, SEDE a ITRE. A 15, asi dvě třetiny z nich, nebo tři čtvrtiny z nich byly z výboru ITRE. Protože my máme velký zájem o průmyslovou politiku ze zjevných důvodů. Takže děkujeme paní komisařce, že opět mezi nás přišla. Velice dobře víme, že jste poslala dopis ale zřejmě byste nás o tom, o tom dopisu ministrům ráda informovala sama. My jsme ten dopis také dostali. A je důležité, abychom napomohli situaci našeho průmyslu. Také protože bychom chtěli dokončit trialog o jednotném trhu v oblasti telekomunikací. Zřejmě se to podaří příští týden v pondělí. Víme, že za náš výbor je hlavně vědnavačkou paní Pilar de Castillo Vera a já mám jako předseda ITRE na starosti celý trialog. A snažíme se ho úspěšně uzavřít. Ale nyní bych rád požádal paní komisařku, aby si vzala slovo a aby vystoupila na úvod. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Já jsem měla pocit, že je opravdu důležité setkat se s vámi co nejdřív, abych vám mohla vysvětlit dopis, který jsem poslala radě, 28 ministrům, o našem novém přístupu k průmyslové konkurenceschopnosti. Ale je to také příležitost položit otázky. Samozřejmě je to takový úvodní materiál, který se dotýká promyslové konkurenceschopnosti, ale je to důležitý krok a tento přístup je dost nový. A proto jsem se domnívala, že je důležité, abych se s vámi o tyto informace podělila. Domnívala jsem se také, že by bylo užitečné, kdybychom to zasadili do širšího kontextu. Proč potřebujeme nový přístup k průmyslové konkurenceschopnosti? Co ten nový přístup znamená v praxi a jak toho můžeme dosáhnout? Samozřejmě rozumí se samo sebou, že průmysl je jádrem celého programu komise – představuje 35 milionů pracovních míst. Generuje víc než polovinu našeho vývozu a financuje 80 soukromého výzkumu a vývoje. A samozřejmě významným způsobem přispívá eh, navýšení produktivitě v celé ekonomice. Ale potřebuje víc než jen jakési dědictví. Musí mít i budoucnost. Potřebujeme skutečně silné, konkurenceschopné průmyslové odvětví v Evropě a musíme vytvářet pracovní místa nyní i v nadcházejících desetiletích. proto jsme se rozhodli, že důkladná průmyslová základna bude prioritou této komise v takových sektorech, jako je inženýrství, letectví, chemikálie, farmaceutika a automobily jsme světovou špičkou, ale jsou ještě další odvětví, kde bychom mohli reindustrializovat Evropu. Máme podniky, které jsou neustále eh, v popředí inovace, výzkumu a vývoje. Tři čtvrtiny firm posledních třech letech zavedli nějaké inovace, ale čelíme velkým výzvám. Vy to víte lépe než já. Máme investiční mezeru, která představuje 400 miliard eur z hlediska produktivity. A ekonomická krize postihla náš výrobní sektor zvlášť hodně z nejrůznějších důvodů. Od ledna 2008 do ledna 2014 poklesl o 9,5 V letech 2000 až 2014 zaměstnanost ve výrobě poklesla ve všech členských státech až na jeden. V celé Evropské unii eh, poklesla o 16 ale třeba Británii a Portugalsku o více než 30 A jak to vidíme dnes? Ekonomická obnova v Evropě je mnohem pomalejší než v ostatních částech světa protože výroba v Evropské unii v roce 2014 byla stále ještě o 9 nižší, než když byla na vrcholu v roce 2008. V některých klíčových oblastech zaostáváme za konkurencí. Neinvestujeme například do, nových technologií. Částka, kterou evropské společnosti investují do výzkumu a vývoje, a tady připomínám, že 80 je v průmyslu, tato částka představuje pouze 40 částky, která se investuje ve Spojených státech. Nový průzkum ukazuje, že téměř polovina evropských výrobních společností nevyužívá pokročilé výrobní technologie, nevyužívala je v minulosti a nemá je v úmyslu plánovat v příštím roce. A to je tedy výzva, které se musíme postavit. A také tam, kde jsme byli eh, tradičně na popředí, se dostáváme pod velký konkurenční tlak. Evropská unie je nyní pouze čtvrtou inovační oblastí na světě, za Jižní Koreou, Spojenými státy a Japonskem. Například v chemickém odvětví Evropa ztrácí výhodu v porovnání s USA, protože americké firmy využívají břidličný plyn. Ale samozřejmě nejde jenom o statistiky, jde také o nedostatečnou flexibilitu. Ráda bych několika slovy zmínila schůzku, která se nedávno konala. Bylo to nedávno, byl to znepokojivý příklad. Velká národní společnost, která má rozsáhlý provoz po celém světě, mi říkala, že má projekt, pro který potřebuje 500 vysoce kvalifikovaných inženýrů a výzkumných pracovníků a ten projekt by měl trvat nejméně 2 až 3 roky. A samozřejmě tento podnik působí ve velkém zakládajícím členském státu EU. V tomto členském státě ten podnik může najít příslušné osoby s odpovídající kvalifikací a chtěl by působit tam, ale nakonec se eh, rozhodl, že nebude riskovat a že tento podnik nebo tento projekt umístí mimo Evropu. Proč? Protože po těch dvou, třech letech by už podnik nepotřeboval všechny tyto zaměstnance, nebylo by možné přizpůsobit se a znamená to tedy, že 500 pracovních míst s vysokou hodnotou nejméně na 2 až 3 roky je pro Evropu ztraceno. Takové věci opravdu musíme řešit. A musíme být také moudří z hlediska toho, jaká řešení si zvolíme. Co tedy náš přístup znamená v praxi? Zdá se, že někteří lidé si myslí, že řešením je zavřít dveře zahraničním konkurentům anebo zavést dodatečné požadavky. Já se samozřejmě snažím tento názor pochopit, ale myslím si, že to není správná cesta vpřed. Jen se tím omezuje volba a zvyšují se tím náklady pro spotřebitele a pro podniky, které tyto produkty využívají. Řešením je navýšit u nás laťku. Musíme poskytnout podpůrný rámec pro naše podniky, aby se dokázali přizpůsobit a růst. A potřebujeme otevřený a integrovaný přístup k průmyslu. Máme tedy tři body. Za prvé, musíme usnadnit integraci firm na jednotném trhu a do globálního hodnotového řetězce. Globální hodnotové řetězce a sítě představují základ toho, jak svět dnes funguje. Těžko dnes najdeme nějaký produkt, který vyrobil pouze jeden podnik. Už to není tak, že jedna společnost, jedna továrna na jednom místě provádí výzkum, návrh i výrobu celého produktu od začátku až do konce. Různé části produktů vyvíjejí různé konkurenční společnosti v různých odvětvích, v různých kancelářích po celém světě. Naše nejúspěšnější společnosti pracují v plynulých hodnotových řetězcích. Díky novým digitálním technologiím už se přestává rozlišovat mezi výrobou a službami. Je to všechno jednotné a vede to ke skutečně radikálním změnám, ke kterým už nyní dochází. Za prvé, digitalizace umožňuje výrobcům reagovat na požadavky jednotlivých zákazníků, aniž by ztratili výhodu výroby ve větším měřítku. Tomu se říká masová výroba upravená podle potřeb zákazníka. Za druhé, pro podniky je stále snadnější a ziskovější spojit dohromady zboží a služby. A za třetí, bude to mít dopad na celé podnikatelské prostředí. Produkty se budou nabízet jako jeden celek. Vyrobené zboží a doprovodné služby – Samozřejmě nejlepším příkladem je automobilový sektor. Automobil se stane stále více individualizovaným produktem, nebo dokonce jedinečným produktem. Výrobci automobilů navíc nejenom prodávají auta, ale všichni z nás víme, že nabízejí také poprodejní služby, to znamená údržbu anebo bezpečnostní prvky. Je možné, že úloha výrobce automobilů se změní nebude už jenom prodávat automobily, ale bude prodávat kompletní službu mobility. A tak to ve světě funguje. Umožní to také podnikům využít přidanou hodnotou v průběhu celého hodnotového řetězce. Musíme tedy nejenom pomoct evropským podnikům, aby se staly součástí těchto hodnotových řetězců, musíme také zajistit, že zůstaneme na špičce v těch oblastech, které přinášejí nejvyšší přidanou hodnotu. Ale právě proto, že zboží a služby začínají být natolik propojené, omezení služeb, ať si to přejeme či ne, poškodí prodej zboží. A proto musíme odstranit hlavní překážky jak pro zboží, tak pro služby na našem jednotném trhu. Druhou částí našeho nového průmyslového přístupu je podpořit modernizaci průmyslu v Evropské unii. Musíme podpořit naše podniky, aby se přizpůsobily. Ať už je to prostřednictvím digitalizace, vývojem technologie, Eh, účinné z hlediska spotřeby energie, anebo eh, tím, že začnou využívat špičkové technologie. Už nyní máme mnoho evropských podniků, které jsou úspěšné. Uvedu vám jeden příklad eh, v oblasti digitalizace. Minulý týden jsem se sešla s podnikem, který působí v oblasti velkých dat a bezpečnosti dat. To je velice důležitá a naléhavá otázka. I podle průmyslu. Tento podnik poskytuje technická řešení na ochranu průmyslových údajů před nezamýšleným sdílením nebo přístupem ze strany třetích osob. A je to jediná evropská společnost, která napřímo soutěží se čtyřmi americkými konkurenty v globálním měřítku. Takových podniků potřebujeme víc. Ale tyto podniky potřebují jednoznačná pravidla pro použití velkých dat a na podporu otevřeného přístupu. A znamená to také, že potřebujeme pracovníky se správnými schopnostmi a dovednostmi. Všechny podniky, kterých se to dotýká, když o tom mluvíme, říkají, že pokud teď jedna pětina absolventů vysokých škol pracuje eh, na místech, která vyžadují pouze nízké nebo střední kvalifikace, znamená to, že na našem vzdělávacím systému není něco v pořádku. Znamená to, že potřebujeme pracovní síly připravené na digitální věk. Máme velký nedostatek profesionálů v oblasti IKT a to musíme řešit. Zřejmě víte, že letos budeme mít 1,5 milionu volných pracovních míst v oblasti eh, informatiky a tento počet narůstá. Já mohu také podpořit průmyslovou transformaci. Musíme vylepšit účinnost všech našich zdrojů energie. Samozřejmě na prvním místě je energetická účinnost. To je klíčový princip energetické unie a to já rozhodně mohu podpořit. Energetická účinnost také znamená nižší emise. Musíme směřovat ke snižování emisí nákladově účinným způsobem a to v úzkém, úzké spolupráci s průmyslem. Já myslím, že to je to nejdůležitější. Dá se předpokládat, že to je něco, co evropský průmysl potřebuje. Potřebuje vědět, co bude za 5, 10, 15, 20 let v Evropě. Já si myslím, že tady není žádný rozpor mezi konkurenceschopným průmyslem a průmyslem, který se dokáže vypořádat s výzvou změny klimatu a úspor energie. Musíme tuto diskuzi vést v úzké spolupráci s průmyslem. A poslední věc, potřebujeme eh, zabezpečení dodávek energie. Je důležité zdůraznit, že zachování eh, energetického mixu je nejenom důležité pro náš průmysl, ale především také pro naši bezpečnost. Pokud chce Evropa zůstat významným hráčem na globální scéně, náš průmysl musí inovovat a musí vytvářet víc pokročilých technologií. Vezmeme si jako příklad dvě odvětví, kde Evropa stojí v popředí technologické a průmyslové excelence. Je to Vesmír a obrana. K tomu jen pár slov, protože už jsme to zmínili. Měla jsem příležitost minulý týden mluvit o obraně. Takže eh, k vesmíru můžeme říct, že Evropa prostřednictvím dvou hlavních programů, Copernicus a Galileo, vytváří konkurenceschopný a vysoce inovativní průmysl, inovativní odvětví. A samozřejmě vidíme také dramatický pokles eh, výdajů na obranu. Potřebujeme silné obrané odvětví v Evropě zaměřené na výzkum. Musí plně využít integrovaný jednotný trh. Třetí část našeho nového přístupu je zajištění prostředí příznivě nakloněného podnikání. Já myslím, že to je nejširší oblast celého toho přístupu, protože inteligentní technologie skutečně potřebuje inteligentní průmyslové prostředí. Před pár měsíci nám například generální ředitel jednoho z podniků, který vyrábí zdravotnické prostředky, něco takového také říkal. Jednotný trh umožnil jeho podniku překročit hranice, ale aby získal finanční prostředky, musel se obrátit na Spojené státy. A tady jde samozřejmě také o deregulaci nebo lepší regulaci. Musíme to sledovat a musíme to důkladně mm, vyhodnotit sektor od sektoru. Jak toho tedy dosáhnout? Za prvé musíme neustále hledat příležitosti pro růst. A proto místo jedné izolované strategie jsme zařadili průmyslovou konkurenceschopnost do jádra, do centra politiky komise. To znamená, že potřebujeme tzv. mainstreaming. Znamená to, že všechny hlavní iniciativy komise musí podpořit náš přístup. Tento průmyslový náhled uplatňujeme úplně ve všem. V každé strategii, která bude letos přijata. Ať už je to strategie pro energetickou unii, kapitálové trhy a samozřejmě strategie pro jednotný trh do konce tohoto roku, protože skutečně potřebujeme strategii pro vnitřní trh, která posílí investice, strategii, která podpoří inovace a strategii, která pomůže malým a středním podnikům a startupům. A také strategii, která nestrácí ze zřetele spotřebitele. Bez níž by samozřejmě žádný trh nebyl. Za druhé, musíme mít propojený náhled na věc. Musíme neustále sledovat, jak můžeme účinným způsobem využít naše prostředky. Musíme optimalizovat jejich využití. Musíme zajistit, že naše legislativa bude fungovat prostřednictvím důkladnějšího vymáhání předpisů, ale musíme zajít ještě dál. Musíme propojit všechny tyto prvky co nejúčinnějším způsobem. A proto jsme reorganizovali generální ředitelství, abychom zrušili tato sila, jde o změnu mentality. Místo toho, abychom měli jednotlivé akční plány, například pro ocelářství, pro farmaceutika a podobně, máme jeden integrovaný plán. Samozřejmě musíme zohlednit specifika jednotlivých sektorů. A za třetí, a to je zřejmé, musíme spolupracovat se všemi partnery. Potřebujeme partnerství mezi komisí a podniky. Já se snažím neustále naslouchat. Po celou dobu, po celých devět měsíců, naslouchám průmyslu, podnikům, společnostem i spotřebitelům, abych zjistila, jaký mají názor na věc. Potřebujeme také partnerství mezi podniky a e, vnitrostátní vládou, mezi členskými státy, protože do značné míry mají odpovědnost za náš průmysl právě oni. A v neposlední řadě potřebujeme partnerství mezi institucemi EU a proto jsem také tady dnes. Naší společnou úlohou je vytvořit podmínky, které společnostem umožní využít potenciál, který máme. Musíme co nejlépe využít náš jednotný trh a jeho nástroje, což povede k vytváření většího počtu pracovních míst v Evropě. Je to možné a můžeme také ochránit spotřebitele a zároveň být otevření vůči světu. Ale nejdůležitější je, že musíme naslouchat průmyslu, musíme zachovat průmysl, potřebujeme silný, konkurenceschopný průmysl v Evropě. Mnohokrát vám děkuji. Thank you very much. Eh. Děkuji, paní komisařko, za vaši prezentaci. Na počátku naší diskuze o Evropské průmyslové agendě o vývoji a provádění těchto věcí. Teď eh, bychom zahájili rozpravu nejprve zástupci politických skupin. Chtěl bych požádat paní Niebler, aby pohovořila za skupinu EPP. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych eh, poděkovala srdečně paní komisařce za příležitost výměny názoru a zkušeností. Velice vítám, že průmyslová politika má ve vašich rukou tak vysokou hodnotu a prioritu a že jste také řekla, že eh, chcete partnersky spolupracovat eh, s podniky, a že samozřejmě vaši eh, politiku chcete provozovat ve smyslu spotřebitelů. Chceme-li zabezpečit zaměstnanost, v Evropě musíme také slyšet, co říká průmysl, eh, co, jaké potřeby má jak na našem vnitřním trhu, tak jaké potřeby má evropský průmysl v globalizovaném světě, abychom ho mohli podpořit. Proto se těším na konkrétní návrhy, které předložíte jakým směrem se budete chtít ubírat. Určité úvahy již máte. My třeba v Evropském parlamentu jsme eh, se začali zaobírat problematikou better regulation. Eh, vy chcete dále rozvíjet digitální vnitřní trh se všemi otázkami, které s tím souvisejí. Eh, a všichni, mnoho lidí hovoří o tom, že je nutný propůjčit politický rámec proto, abychom našim etablovaným malým a středně velkým podnikům dali možnost začlenit se do digitálního trhu. Ehm, tady bych se vás ráda zeptala, co pomýšlíte dělat v této oblasti. Chcete pomoci malým a středně velkým podnikům nějakou standardizací a nebo usnadnit jejich práci nějakými legislativními předlohami? No, také mě těší, že jsem si vyslechla vaši strategii zaměřenou na vnitřní trh a zároveň na um, propojení a sítě promyslové v globálním ohledu. Hm, teď se chci zeptat ještě na jednu věc, kterou jste dnes nezmínila, ale kterou považuji za velice důležitou. To je nejenom letectví, ale také satelity a vůbec využívání vzdušného prostoru. Eh, máme tady dva vlajkové projekty, Kopernikus. Eh, a Galileo. A víme, že se tady hodně událo v oblasti europeizace mm, těchto projektů. Oba už se rozvinuly a otázku mám, jak se bude pokračovat v souvislosti s Kopernikem a Galilem dále. Plánujete ve vašem pětiletém legislativním období ehm, o zavedení nových vesmírných programů. Ehm, bude rozvíjen dal Kopernikus a Galileo a potom eh, tématu politika vesmírného průmyslu. Tady se objevila práce, eh, otázka, o které také diskutujeme v našem výboru, jakou roli hrají ESA a průmysl eh, v souvislosti s rozvojem letectví v Evropě. Eh, máte, a v souvislosti s kosmickými výzkumy, máte tady eventuálně již nějaká vymezení po konzultacích s jednotlivými aktéry. A pak jsem se ještě chtěla zeptat, a teď už se blížím k závěru, pane předsedo, Zda se uvažuje o nových modelech financování, ne to, co jsme měli u Koperniku a u programu Galileo, já jsem byla na poslední tiskové konferenci a s velkou pozorností jsem si vyslechla, co se děje v Číně, co se děje v USA, na co tady pomýšlejí, jakým způsobem lze využívat satelitní strukturu k využívání jiných propojení eh, pro vesmírné výzkumy. Eh, máme tady, eh, nebo rozvíjíte vy, podobné úvahy o těchto kosmických programech a novým, novém způsobu financování této oblasti? Děkuji, paní Niebler. Angeliko, byly to čtyři minuty, což znamená, že každý eh, zástupce bude tady hovořit také čtyři minuty. Žádnou jinou volbu nemám a slovo má pan Martan za sociální demokraty. Takže vy jste tady umožnila ostatním kolegům, aby také hovořili čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já tedy to snad zvládnu za 4 minuty 30. Ehm, vyslechl jsem si mm, informace paní komisařky a mohl souhlasit s celou řadou věcí toho, co dělá. Bohužel bylo by se, bylo by se mi bývalo líbilo, kdybych měl více podrobností mm, než abychom se něco dozvěděli o neúspěšných investicích. Skutečně restartování evropské ekonomiky vykazuje stále ještě veliké slabiny. Rád bych věděl, zda byste souhlasila s nějakou evropskou regulací definice příslušných trhů. Ehm, vy jste připomněla vícekrát světovou konkurenci a má, my tady používáme nástroje z 80. let a vůbec nepoužíváme moderní nástroje, eh, když se podíváme na takové nadnárodní společnosti nebo na takové obry, jako je Airbus. Máme celou řadu evropských podniků, Eh, které na to upozorňují. A zároveň by bylo nutno provozovat takové politiky, aby tady existovala určitá rovnost v mezinárodní konkurence, ale také co se týče vnitřní konkurenceschopnosti i externí za hranicemi Evropy, protože tady máme rozdíly interní. Také jste hovořil o nedostatku evropské flexibility a na to chci reagovat a jsem to tak trochu perplex, protože bychom se asi měli znovu podívat na naše sociální modely, například v Evropě práv, eh, prác, právo zaměstnanců eh, je vázáno na pracovní smlouvy. Eh, chcete-li, aby zaměstnanci byli nějakým způsobem pojištěni v těch podnicích, o kterých jste hovořila, je třeba, aby měli odpovídající záruky protože dnes to provázání práv zaměstnanců s konkrétními pracovními smlouvami způsobuje zaměstnancům problémy. E, teď už několik let je takovou novinkou, že rizikový kapitál Eh, vlastně eh, ovlivňuje zaměstnanecké smlouvy, protože tady se jedná o to, jakým způsobem zabezpečit pracovní trh, ale zároveň jakým způsobem zabezpečit realizaci investic. Eh, tady zatím máme rizika, je třeba toto všechno asi přehodnotit. Vy jste hodně hovořila o podnicích. Eh, Podni- naše podniky jsou naším kapitálem, ale také tam pracují muži a ženy. A já bych se býval přál, abyste řekla, co si myslíte o sociálním dialogu, eh, protože to je ta faktor tvorby na hospodařování bohatství jednotlivých podniků, když vždyť oni k tomu přispívají. Vidíme, že podniky, kteří čeli, které dnes čelí mezinárodní konkurenci, jsou ty, které sice investují, máme nedostatek investic, ano, ale tyto podniky musí investovat také do lidského kapitálu, čili větší bezpečnost a záruky pro podniky, ano, ale rozhodně v provázanosti na záruky a pro zaměstnance a sociální model. To by jistě mohlo pomoci k dalšímu rozvoji. Také bych si býval přál, abyste řekla něco k tomu, k vy jste tady hovořila o nedostatku Eh, investic do výzkumu a do vývoje, čili co hodláte udělat v této oblasti pro podnícení toho, aby velké evropské podniky začaly více investovat do výzkumu a rozvoje, eh, protože když se podíváme na Čínu, ta nás, boha, ta nás prostě velice předehnala. Protože celá řada podniků neinvestuje více než 2% z jejich obratů. Děkuji vám, paní komisařko. Uh, Děkuji. Skvělé. To znamená, že ženy mají 4,5 minuty a, a pánové mají 4 minuty. Tak jsem to pochopil a slovo má kolega Fox za EKR. Děkuji, pane předsedo. Paní eh, Běnkovská, eh, jsem velmi rád, že jste přišla na naše zasedání a nejprve bych chtěl poděkovat eh, vašemu, vaší oblasti za to, že pomáhá malým a středním podnikům. Já vím, že komisaři bývají málo kdy chváleni od britského konzervativce, ale tak to v tuto chvíli je. Byl tady určitý problém s celním kodexem a vy jste se eh, setkala také eh, s kolegou, který je tady v místnosti dvakrát a jako výsledek toho byl ten problém vyřešen, takže jste pomohla jednomu malému podniku. Já bych vám za to chtěl poděkovat. Pokud jde o vaši prezentaci, tak eh, jste mnoho času hovořila o tom, že je potřeba pomáhat malým a středním podnikům a to samozřejmě vítáme. Ovšem, já jsem slyšel mnoho vřelých slov, ale málo konkrétních kroků následovalo. Takže já bych vám chtěl navrhnout, eh, aby průmysl eh, na velký a malý, nebo chtěl bych vám říci, že průmysl vlastně nepotřebuje plány od Evropy, ale potřebuje, abychom jim umožnili zaměstnávat eh, lidi, vytvářet pracovní místa, vytvářet prosperitu pro nás, pro všechny. Myslím si, že ten problém je, když je spíše mnoho Evropy a ne málo Evropy. Vaše oddělení a komise jako taková by eh, udělala dobře, kdyby přepracovávala s legislativu a nepředkládala další eh, stále složitější iniciativy. Chtěl bych vám položit určitou otázku eh, já jsem vám je již položil na slyšení asi před 12 měsíci, kdy jsem se vás zeptal, jakou evropskou legislativu byste nejspíš chtěla změnit. A vás tehdy nic nenapadlo. Jo, zrušit. A, a je to téměř 12 měsíců a já doufám, že za tu dobu um, během toho vašeho období jste při nejmenším eh, našla alespoň jednu legislativu, kterou byste mohla zrušit. Mohla byste mi říci, která to je? Děkuji. A další je kolega De Bakr za ALDE. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. I za naši stranu máme několik otázek a děkujeme paní komisařce za dopis, který poslala výboru. Já se myslím, a vždycky to říkám tak trošku žertem, že vaše generální ředitelství píše nejlepší bílé knihy, zelené knihy a dopisy. Ale nakonec samozřejmě záleží na implementaci. A já mám otázku právě na to. Víte, že u celé řady vašich politických iniciativ, které zmiňujete ve vašem dopise, budete potřebovat alespoň pomoc, pokud ne mimořádnou účast členských států. A já se chci zeptat, jaký vliv na ně máte a jak na ně můžete s nimi můžete lépe spolupracovat než v minulosti. Jak s nimi pracovat, abyste skutečně nějakou legislativu prosadili. Pan Fox říká, že potřebujeme méně Evropy. Veškerá legislativa, kterou zpracuje tento výbor, se schvaluje i v členských státech a také na vaší straně. Takže otázka je, jak lépe přijímat právní předpisy, jak skutečně prokázat evropskou přidanou hodnotu a jak v řadě případů lidi přesvědčit, že Evropa přináší členským státům výhody. A ptám se tady konkrétně na to, jak, budete, jak chcete získat členské státy? Jedním z hlavních klíčových prvků ve vaší průmyslové politice je tady samozřejmě politika energetická. Já vím, že to není stoprocentně ve vaší pravomoci, ale má to obrovský dopad na to, jak může Evropa, v Evropě průmysl zůstat konkurenceschopný na mezinárodní scéně. Máme návrh Energetické unie. Jak to vyhodnotíte? Co vám tam chybí z pohledu průmyslu a za druhé připravujeme nebo komise připravuje nový návrh programu k obchodování s emisemi. Kolem toho bude také v našem výboru velká debata. Možná, že i vy na to máte nějaký názor, protože ve vašem dopise o tom nic není. Co bychom měli udělat lépe v porovnání s tím systémem, který máme teď, abychom skutečně vyvážili to, že ozeleňujeme ekonomiku s tím, že chceme zachovat i mezinárodní konkurenceschopnost našeho průmyslu. Vidíme například, že spousta podniků, které v posledních dvou letech investovaly a využívají špičkovou technologii, nedokážou nic lepšího, přestože mají tyto technologie, stejně si musí nakupovat další práva na trhu, aby to odpovídalo požadavku stávajícího systému. Je možné, že alespoň těmto lidem něco vynahradíte z hlediska toho systému obchodování s povolenkami, aby se nemuseli nakupovat ta další práva a proto byli mnohem konkurenceschopnější v mezinárodním měřítku než dřív? A moje poslední otázka se také týká stávající současné legislativy. Vidíme, že dochází k velkému posunu v našich ekonomikách. Přecházíme od společnosti založené na produktech ke společnosti založené na službách a to hraje také roli v průmyslu. V tomto ohledu se tato mentalita promítá také do sdílené ekonomiky, ale brání v tom dnes celá řada vnitrostátních evropských předpisů. Je možné, že i vy byste mohli říct, co se s tím dá udělat, také tady máte hlavně priority, protože k tomu posunu dochází. A já myslím, že i na žádost našich občanů musíme zajistit, že tyto nové podniky, často malé startupy, budou mít určitá pravidla pro svou činnost a zajistíme, že nové služby budeme právě poskytovat našim občanům. Já jsem ušetřil 30 sekund a je to z mé strany vše a očekávám konkrétní odpovědi. Děkuji, kolego. Děkuji za otázky i připomínky. A nyní kolega Butikofr. Za zelené. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, za vaši prezentaci. Ve vaší prezentaci zazněla řada věcí, se kterými mohu souhlasit, se kterými zřejmě souhlasíme všichni. Například říkáte, že bychom neměli skládat ruce do klína a měli bychom zohlednit, že konkurence je tvrdá, pokud je o inovaci a další prvky podnikatelského a průmyslového vývoje. Souhlasíme, nebo alespoň já souhlasím s tím, že bychom neměli mít strategii, která zavírá dveře, ale že bychom měli zvýšit vlastní laťku. Souhlasím s tím, že potřebujeme všechny integrovat do eh, hodnotového řetězce, potřebujeme podpořit inovace. Souhlasím s tím, že musíme zrušit sila. Mimochodem, to není nová politika, protože předchozí komise, druhá Barosova komise, ve sdělení o průmyslové politice z roku 2011 už tehdy a správně prosazovala právě tuto strategii a já doufám, že vy v tom budete pokračovat. Ale chybí mi politiky a konkrétní věci. Chybí mi taky, neslyšel jsem nic o tom, jak řešit významný politický problém. A totiž Potřebujeme evropskou průmyslovou politiku, ale nemáme pravomoci pro evropskou průmyslovou politiku, takže musíme spolupracovat s členskými státy a otázka zní, jak mobilizovat členské státy například, pokud je o moderní pokročilé inovativní technologie, když řada členských států na tom nemá žádný podíl. Jak vyvolat jejich zájem o to, abychom vytvořili společný rámec, který by změnil Evropu k lepšímu. Já se obávám, stejně jak říkal pan Fox, že slova malým a středním podnikům a nikomu jinému nepomohou. S některými věcmi, které jste říkala, nesouhlasím, paní komisařko. Několikrát jste mluvila o průmyslové konkurenceschopnosti. Ale vůbec jste nezmínila, že tento výbor a celá sněmovna se v loňském roce dohodli, že budeme prosazovat politiku, která spojuje konkurenceschopnost a udržitelnost. A ve svém vysvětlení jste také říkala, že není rozpor mezi konkurencí a klimatem. Ale já myslím, že to platí jenom tehdy, když zohledníte obě ty věci. Není žádný rozpor mezi průmyslovou politikou a sociálními otázkami, ale jen tehdy, když zohledníte obě věci. Když jste uváděla, komu nasloucháte, tak jste nezmínila environmentální instituce, nezmínila jste odbory nebo zástupce pracujících. A já myslím, že ti by k tomu měli přispět. Když se na to podívám z pohledu inovací, jedním z nejmocnějších nástrojů pro další posun našeho průmyslu je inovace ze zdola. A to nedělají jenom inženýři, to dělají i dělníci. A proto si myslím, že je dobrý důvod mluvit s těmito lidmi a nenaslouchat jen některým z nich. Já jsem dnes dopoledne pořádala konferenci se Sesimo Oni tvrdili, že evropské instituce stanoví normy a standardy, aby podpořili jejich podnikání. Takže když poslouchám je, když naslouchám malým a středním podnikům, které říkají, že nemůžeme zrušit všechny překážky pro služby, protože některé tyto překážky jsou důležité pro nás jako malé a střední podniky, pak si myslím, že bychom měli být konkrétnější, pokud je o naše politiky. Já tady nevidím novou filozofii, Neslyšela jsem nic o nějakém novém přístupu. Pokud nemáte na mysli, že vaším novým měřítkem bude zrušení udržitelnosti. Já doufám, že ne. Děkuji, kolego. A další na řadě bude kolega Sidikiotis za GUE. Pane předsedo, také my bychom chtěli srdečně přivítat paní komisařku. Myslím si, že se jedná také o to, aby se přesně analyzovaly důvody krize, protože důvody krize byly přivozeny extrémní politikou úspor, která se provozuje v některých státech. To je politika, která vede k recesi a brání růstu. To je celá řada opatření proti průmyslu v mnoha zemích Evropy. Především v jižní části Evropy jsme eh, byli svědky deindustrializace. Celá řada malých a středně velkých podniků musela zavřít a miliony, miliony lidí přišly o práci. Domnívám se, že potřebujeme přeshraniční promyslovou politiku, která nikoho nebude vylučovat. Především je třeba bojovat proti nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mladých lidí. Je třeba vytvořit pracovní příležitosti, jisté pracovní příležitosti s důstojnými příjmy a potřebujeme trvale udržitelný hospodářský rozvoj. Podle mého názoru je evropská Průmyslová politika hodnotná teprve tehdy budou-li vyřešeny problémy a do, dosavadní politika k těmto problémům vedla. Extrémní liberalizační politika za to nese odpovědnost. U nás musí jít především o to, aby byly rozšířeny veřejné investici. Stát, státy jsou zavázány k tomu, aby evropským podnikům dávali podporu. Kromě toho musí Evropská unie, všechny instituce Evropské unie ještě jednou eh, popřemýšlet o systému státních dotací. To je něco, co by mohlo posílit evropský průmysl vůči průmyslu v jiných regionech světa. Bod číslo dvě Někteří řečníci již upozornili na toto téma, zejména z EKR a z LD. Nejedná se o otázku více či méně Evropy. Jedná se o otázku, jakou Evropu chceme. Chceme sociální Evropu, která umožní růst a která bude zaručovat také práva lidí a hodnoty, které nám všem jsou drahé. Paní komisařko, musím říct, že jednu věc jsem nepochopil. Vezměme si příklad Hovořila jste o nějakém podniku, eh, který hledal kvalifikované zaměstnance, 400 nebo 500 eh, kvalifikovaných zaměstnanců, aby mohli v Evropě vyrábět. Co jste tím chtěla říci? Jedná se snad o to, abychom podkopávali pracovní vztahy v Evropě. Chceme podkopávat eh, práva zaměstnanců a snižovat jejich příjmy tak, abychom byli konkurenceschopnější. To by tedy byl průmysl postaven naprosto nesprávných základech. My musíme mít takové základny, které budou zaručovat tarifní vyjednávání, vyjednávání kolektivních smluv a pracovní příležitosti. Konstatujeme, že je Potřeba takových opatření, zejména v zemích, kde se bankovní systém ocitl v krizi. Ovšem vidíme, že opatření, která navrhuje Evropská komise pro posílení průmyslu, musí obsahovat také doporučení tyto, tato opatření realizovat za účinné pomoci pro země, které byly dotčeny krizí. E, zatímco teď jsou tyto prostředky spíše omezovány. A třetí otázka, jaká opatření hodláte uskutečňovat pro podporu malých, středně velkých a zejména těch úplně malinkých podniků protože tyto musí bojovat proti nekalé soutěži, neboť v jiných regionech světa e, se plánují s úplně jinými podpornými opatřeními. Já teď e, pomýšlím například na e, vyjednávání o TTIPu, která by mohla ohrozit malé a středně velké podniky. Speaker. Děkuji. Dalším řečníkem je kolega Borelli za EFDD. Komisario, io ho letto con molta... Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, já jsem velmi pečlivě přečetl váš dopis a také přílohu a byla tam v té příloze jedna část, která se týkala prostředí příznivého pro Eh, podniky, tam se uváděly různé eh, komplexní intervence, aby se zlepšily přístupy pro malé a střední podniky a to je všechno moc pěkné, ale předtím, než se pustíme do těchto aspektů, tak bychom možná měli hovořit o efektivním prováděním těch nástrojů, které již máme, například směrnice o eh, pozdních platbách, což je nástroj, který by měl umožnit malým a středním podnikům eh, také volněji dýchat. 16. března 2016 16. Eh, března 2015 přijal Evropský parlament eh, směrnici o, nebo dokument o účinnosti tohoto nařízení a mě by zajímalo, jaké by měly být následné kroky k těmto věcem. V roce 2013 tam bylo stanoveno 30 dní Eh, jako platební lhůta ze strany eh, veřejné zprávy v Itálii, ale eh, v průměru toto činí asi 160 dní. Co dělá tady Evropská komise a speciálně generální ředitelství pro Rus? Ve všech případech většinou dochází k největšímu spoždění ze strany administrativy. 67% eh, podniků v Itálii, eh, které byly tady dotázány, uvedlo, eh, že tyto směrnice nepřinesly vůbec žádné pozitivní důsledky. A já si myslím, že tady je ve hře důvěryhodnost Evropské unie. Co si o tom myslíte vy? Další otázka. Jednotný evropský patent, ten, jak se zdá, platí pouze pro ty podniky, které se nechají zaregistrovat v 28 členských eh, státech v jednom eh, z těchto států. A mě by zajímalo, jak je to pro ty malé podniky, které eh, chtějí nějakou geograficky omezenou ochranu. Děkuji vám předem za odpověď. Děkuji. Slovo má paní Barbara Kapl za Evropu národů a svobody, členka výboru ITRE. Takže musel jsem to zmínit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. Děkuji vám za vaše slova. A jsem velmi potěšená za to, že se tady tak zasazujete za evropský průmysl a že vám jde tolik o jeho konkurenceschopnost. Ten bod, který jste dnes představila, a který jste uvedla i v dopise, o kterém se hovořilo, to znamená integrace hodnotového řetězce, podpora modernizace a ekologické prostředí pro podniky. To je bez pochyby dobrá vize pro Evropu a já to podporuji a přeji vám mnoho štěstí při realizaci. Doufám, že se to povede. Potom eh, další věc, kterou jste uvedla jako důležitou, což je mainstreaming, co znamená zohlednit průmyslovou konkurenceschopnost v nejrůznějších eh, politických oblastech komise. To je důležité, jde o posouzení dopadů a to je něco, co no, zejména italské předsednictví velmi prosazovalo. Dnes jste eh, dala rozhovor, nebo zveřejnila jste, byl zveřejněn rozhovor v Handelsplatu a tam jste zmínila ty věci, které jste dnes také zopakovala. Říkala jste, že digitalizace je velmi důležitá s ohledem na to, jak oblast IKT rychle roste, jak eh, eh, rychle roste také oblast velkých dat. Myslím, že už to funguje. Zázrak. Já jsem nic neřekl. Zázrak. Prosím, prosím. Uh, Handelsblatt interview, damit habe ich... Takže váš rozhovor v Handelsblattu. Eh, vy jste tam hovořila o tom, jak je důležitá digitalizace, hovořila jste eh, o tom, že není dobré mít nadměrnou regulaci, ano, to je důležité, potom prostředí příznivé pro podniky, potom jste hovořila o tom, že je potřeba mít více eh, prostředků na výzkum, potom tady obrana i vesmír, to jsou velmi důležité věci a potom reindustrializace 20%, co bylo do roku 2020 původně, a vy jste říkala, že to procento pro vás není zase tak důležité, ale v každém případě je důležité dbát na to, aby zůstala v Evropě tedy výroba a to je tedy ten cíl. Také jste eh, hovořila o tom, nebo je to tak, že realita často vypadá jinak v různých členských státech. 6 milionů pracovních míst bylo ztraceno, o 16 poklesla zaměstnanost, zahraniční investice poklesly, daňová zátěž je dvojnásobná ve srovnání s USA, větší než Japonsku, jsou tady vysoké ceny za elektřinu, v průmyslu jsou dvojnásobné ceny za elektřinu než v USA a, a, a takže i pokud jde o vědu a výzkum, tak eh, my jsme se dostali na čtvrtou pozici ve světovém měřítku vzdělávání. Ano, tady také na tom nejsme nejlépe. Hovořila jste o pracovní místa v oblasti eh, digitální, tam eh, potřebujeme zaplnit určitou mezeru, která tam je. Přístup ke kapitálu je také čím dál tím horší. Poptávka je velká, ale je eh, vlastně naplňována velmi málo a máme tady asi 400 miliard euro eh, pro, vlastně takového propadu eh, nebo nepokrývá se tato potřeba investic. A dále by mě zajímalo, co je tedy třeba provést, aby konkurenceschopnost Evropy v globálním měřítku eh, byla vylepšená, tedy konkurenceschopnost vůči USA, Číně, Japonsku a potom také konkrétně, jak tady říkali již kolegové, jaká opatření přijmete a jak budete motivovat členské státy, aby přispěli k tomu, eh, že zvýší konkurenceschopnost v Evropě rámcovými podnikami, co uděláte v oblasti energetických, tedy cen za energie a potom eh, z Rakouska jeden příklad povolovací řízení eh, pro eh, určité elektrické vedení, tam to trvá v tuto chvíli ne 9 měsíců, ale asi 30 měsíců. Takže co tady přejmete, jak vytyčíte tu cestu k tomu, aby členské státy tady udělali ty změny, jak na ně budete působit? Děkuji. Děkuji vám za váš dlouhý projev. Byla jsem přece ale přerušena na dlouhou dobu. A ano, ano, vy jste potom pokračovala, takže Eh, navázala jste na to a to je dobře, všechno je v pořádku. A teď bych chtěl eh, požádat paní komisařku, aby odpověděla na otázky, protože tady bylo asi tři nebo čtyři, nebo čtyři otázky, a eh, takže tady je potřeba na ně odpovědět, musíme rychle začít a pak tam bude samozřejmě ještě druhé kolo otázek a připomínek. Takže paní komisařko, máte slovo. Děkuji. Několik z vás. Já se to pokusím projít postupně, ale pokud se některé otázky opakovaly, tak na ně odpovím najednou. Za prvé, několik z vás, několik z poslanců se ptalo, jaká konkrétní opatření nebo jakým konkrétním tématům se budeme věnovat. Nejprve chci především zopakovat, že chci co nejméně legislativních návrhů. mých útvarech byl největší počet stažených návrhů, když jsme to prověřovali a snažili jsme se přijít na to, čemu se nejlépe v nadcházejících měsících věnovat. Budeme tedy pracovat na všem, co má přeshraniční povahu, tedy na tom, co je nejdůležitější pro evropský průmysl a co ho nejvíc poškoduje, poškozuje, a to je roztříštění vnitřního trhu. Takže elektronické obchodování, obchod přes hranice, standardy, vzájemné uznávání, vymáhání předpisů, důrazné vymáhání předpisů, mohu pouze zopakovat, co už jsem říkal několikrát, důrazné vymáhání stávající legislativy je z mého pohledu skutečně důležité Normy a standardy jsou velmi důležité, jak u zboží, tak u služeb. Vesmír. Teď se musíme hodně zaměřit na dvě hlavní priority, dva hlavní prioritní programy, Galileo a Copernicus. Právě proběhlo úspěšné eh, spuštění Koperniku 2, to bylo včera večer, ubírá se to tedy správným směrem. V roce 2016 budou plně v provozu, nebo začnou být v provozu služby Galilea plně v provozu bude do roku 2020, a to je samozřejmě civilní projekt, já mám na mysli Galileo. Zaměřuje se na civilní oblast. Ale je to hodně důležité i z pohledu naší bezpečnosti. Paní Niblerová se ptala na naše kontakty a na spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou. Jak jsem slyšela, posledních letech to bylo střídavě dobré a střídavě horší. Já na tom budu pracovat. My jsme členem Evropské vesmírné agentury. Jsou tam další členské státy, další země. Ale my za ně platíme docela hodně peněz, takže potřebujeme dobrý kontakt a musíme mít jistotu, že skutečně budou plnit úlohu, za kterou my platíme. Investic je samozřejmě málo a proto se budu obracet i na vás. Protože pro evropskou EFSU chystáme jenom pár projektů, já jsem to prověřovala, jenom deset z nich je zaměřeno na průmysl a já rozhodně chci chystat i průmyslové projekty, nejenom infrastrukturu, ale i průmysl. Ještě nedávno to byl jeden projekt jménem všech členských států. Teď máme deset, ale pořád je to malý počet. Když si vezmeme, nakolik důležitý je evropský průmysl. A v jistém smyslu tady hrajete určitou roli i vy. Já se snažím samozřejmě využívat své kontakty v členských státech. Ta platforma, kterou já využívám, je Rada pro konkurenceschopnost. A musím říct, že to nefunguje úplně dokonale. A já se teď budu snažit společně s lucemburským předsednictvím, které brzy nastoupí do funkce, zajistit mnohem lepší fungování Rady pro konkurenceschopnost, aby ty výsledky byly mnohem lepší. A řekla bych také několik slov k průmyslovým projektům, financování z EFSA, protože toto je šance pro evropský průmysl. Například projekt energetické účinnosti. To mě napadá hned, když myslím na průmyslové projekty. Ale takových návrhů ze strany členských států je málo. Bylo tady pár otázek na ty příklady, které jsem uváděla. Já chci říct, že jsem odkazovala na to, co mi několik podniků řeklo o flexibilitě. Mně rozhodně záleží i na sociálních otázkách. V kolegiu jsme o tom debatovali. Ale musíme také naslouchat tomu, co nám říká průmysl, co nám říkají průmyslové podniky. A ty říkají, že nám v Evropě chybí flexibilita. A pokud je tady šance získat pár set dobře kvalifikovaných, vysoce kvalifikovaných pracovních míst, jdeme tomu na dva, tři roky nebo na pět let, pořád si myslím, že je lepší je mít v Evropě, i když se samozřejmě musíme také věnovat jistotě pracovních míst, stabilitě, a ty věci nemají třeba ve Spojených státech a v Číně, ale jde také o schopnosti, dovednosti, vzdělání. A to podniky pořád opakují. Chybí nám odpovídající schopnosti a dovednosti. Výchova a vzdělání v našich eh, školách, na našich vysokých školách neodpovídá tomu, co potřebují naše podniky. Výzkum a vývoj. Bylo tady také několik otázek na výzkum a na vývoj. V evropských bankách je hodně peněz. Ale co se podniků týče, jsou to peníze pro takzvané tradiční podniky. Banky vůbec neriskují, nechtějí financovat inovativní podniky. Inovativní podniky musí hledat peníze mimo Evropu. A to je také jeden z našich cílů, jedna z věcí, které chceme změnit. Potřebujeme širokou škálu finančních nástrojů, které budou k dispozici na trhu kapitálového, kapitálové unie, proč nedokážeme vytvořit podniky, které jsou skutečně inovativní, které se dokážou rozvíjet, dokážou vstoupnout od nuly, jdeme tomu na 10 milionů eur. V Evropě je strop 10 milionů eur. Tyto peníze dokážou podniky dostat v Evropě a pak musí jít někam jinam. Samozřejmě souhlasím s panem Foxem. Souhlasím. Pracovní místa vytvářejí podniky. Ne administrativa, nebo někdo jiný. Naprosto souhlasím s tím, co jste říkal o tom, že potřebujeme méně regulace, méně překážek, méně bariér. Zatím jsme jich vytvořili tolik, že musíme opět naslouchat průmyslu. A tady opět odkazuji na to, že v našich útvarech jsme stáhli největší počet legislativních návrhů když jsme se tomu věnovali v prosinci a lednu letošního roku. A také se mi nelíbí eh, tlusté materiály, velké plány, ale Dovolte mi, abych za těch prvních osm měsíců, no je to teprve osm měsíců, ne plný rok, abych dala pár vět na papír. Musíme v našich otvarech posoudit, čeho chceme dosáhnout. Co my vidíme jako klíčové, zvlášť pro průmysl, především pro velký průmysl, protože ten má dlouhodobé investiční plány. Je to stabilita a předvídatelnost legislativy. O to oni žádají. Oni nemohou o něco usilovat a když pak dosáhnou nějaké první úrovně, my najednou přijmeme jinou legislativu, která jim ten cíl dál oddálí. Také je třeba říct, několik z vás se dotklo malých a středních podniků. Problémy malých a středních podniků plynou také z vnitrostátní legislativy, z daňových předpisů pro malé podniky. A pro podniky většinou je větší problém legislativa na vnitrostátní úrovni, ne na úrovni evropské. Ale já se to rozhodně budu snažit projet sektor po sektoru. První, nevím, jestli se to podaří, ale první určitě bude chemický průmysl. Protože toho se dotýká velice podrobná evropská legislativa a to musíme řešit. Pan Butikofr, jak mobilizovat členské státy? Samozřejmě musíme to brát po pořadě. Já jsem nepoužila slovo udržitelnost, ale konkurenceschopnost a udržitelnost. Já jsem mluvila o energetice a o průmyslu. Já myslím, že je rozhodně vidět, že na tom pracovat musíme. Samozřejmě nasloucháme úplně všem. Omlouvám se, ale měli jsme skupinu na vysoké úrovni o odvětvích náročných z hlediska spotřeby energie a byli tam zástupci průmyslu, environmentálních nevládních organizací a odborů. Takže já nemluvím jenom se zástupci průmyslu, mluvím se širokou skupinou lidí, kteří se mohou vyjádřit k průmyslové konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Budu úzce spolupracovat s členskými státy, pokud jde o vymáhání práva i v rámci Rady pro konkurenceschopnost a doufám, že se tam změní způsob práce, protože, jak už jsem říkala, teď to není úplně dokonalé. Potřebujeme větší spolupráci mezi členskými státy a mezi institucemi, ale také mezi samotnými členskými státy, protože teď to eh, vidím, je opravdu obtížné na úrovni rady dosáhnout nějaké dohody. Politika státní podpory. Na to odpovím písemně, ale myslím, že mohu jenom říct, že státní podpora a energetika jsou dvě věci. Eh, komisaři kteří to mají na starosti, jsou mý kolegové, se kterými jednám nejvíc. Státní podpora a energetika jsou vysoce relevantní pro průmyslovou politiku. A musíme spolu hodně spolupracovat. Předložíme také materiál z našeho pohledu nebo jakési řešení pro státní podporu z pohledu průmyslu. Já myslím, že je velice důležité dívat se na to i z tohoto pohledu, protože jako všude jinde pokud se nám za těch 8 měsíců něco podařilo, je třeba říct, že jsme skutečně průmysl začlenili do všech sektorů a do všech politik Evropské unie. Velice nám záleží na tom, abychom uplatňovali náhled průmyslu na všechny strategie, na všechny dokumenty komise, abychom to neustále měli na zřeteli, abychom to zohledňovali. O finančních nástrojích už jsem mluvila. Možná ještě něco k unijnímu patentu, protože na to jste se ptali. O unijním patentu se dnes právě mluvilo eh, ve výboru v Evropském patentovém úřadu. A některé členské státy zaujímají dosti paradoxní postoj, je dokonce víc. Ty poplatky, které mají každý rok zaplatit společnosti za obnovu patentů v Evropě, mají být dosti vysoké. Já jsem psala ministrům Některý, s některými z nich, s mnoha z nich jsem včera také mluvila, je totiž překvapivé, že v některých případech jsou členské státy pro jednotný trh, pro volný trh, ale současně žádají vysoké poplatky za obnovu patentu, za obnovu platnosti patentu. Já nevím, jaké to má řešení, ale bylo to tak proto, protože o tyto poplatky se dělí Národní patentové úřady, Evropský patentový úřad a Národní patentové úřady žádali vysoké poplatky. Nevím, jaké to má řešení, nevím, jak se dnes rozhodlo, ale mohu vás, dejme tomu, informovat písemně. Pokud se nám, nebo jestli se nám eh, podařilo dosáhnout nižších poplatků za obnovu patentů, zvlášť pro některé, dejme tomu, malé podniky, což jsem navrhla já. Uh, uh, thank you very much. Děkuji, paní komisařko. A nyní tady máme další řečníky podle seznamu a já bych vám rozhodně chtěl navrhnout, abyste nehovořili déle než dvě minuty, protože tady máme deset zájemců o slovo a musíme skončit do pěti hodin tady s těmito řečníky, takže proto je potřeba se omezit. Dva první řečníci, nebo první řečnice je paní Komi. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také paní komisařce za to, že mezi nás přišla. Pro nás jsou toto setkání velice užitečná. Mou prioritou je specifická otázka související s článkem 7 návrhu zařízení mm, týkající se dohledu nad trhy. A tady bych vám ráda položila dvě krátké otázky. Za první se týká sektoru nábytku a mm, klenotů. I tyto dva sektory by měly být zapojeny do této směrnice, ale rada je proti tomu, aby tato dvě odvětví byla zapojena do té úpravy made in, ale spotřebitelé by to chtěli, by si to přáli. Chtějí, aby věděli, aby i na tomto druhu zboží bylo, čili na uh, klenotech a na nábytku. Odkud pochází? Děkuji. Okay, sorry. So I was just listening because it's so, so short. Eh, já se omlouvám, já jsem eh, poslouchal, zaskočilo mě, že to bylo tak krátké. A slovo má další řečník. O, děkuji bardzo. Pani komisař, reindustrializace... Děkuji, paní komisařko. Vaše eh, plány v oblasti průmyslu jsou zaměřeny na vytváření mnoha malých, středně velkých inovativních podniků a mám, myslím si, že v Evropě je místo pro tyto podniky které by mohly spolupracovat s, velikým, s velkými podniky. Myslím si, že bychom se vybrat touto cestou, vybrat, vydat touto cestou, protože inovace, inovace je nejdůležitější. Ale je třeba znát naše konkurenty konkurenty, velké průmysly, to jsou konečně ty, které vedly k de, deintru, inst, k eh, odpadu nebo k omezení průmyslu v Evropě. Je třeba, aby tady bylo investice zase do malých, mm, středně velkých podniků i v oblasti výzkumu a vývoje. Eh, tyto malé a středně velké podniky eh, se spíše soustředí na lokální oblasti na lokální odbyt a jak tyto mohou konkurovat na globální úrovni hm, na rozdíl od velkých podniků. I malé inovativní podniky mají jenom lokální dosah. Hm, dnes eh, máme méně komplexní výrobu, eh, může existovat nějaký malý závod, aby reagoval na domácí poptávku a není třeba mít to jaksi široce založené. Bardzo dziękuję panie. nie ma další řečnice. Já děkuji paní komisař za... Děkuji vám paní eh, předsedkyně, děkuji pane komisaři. Paní komisařko, pardon. Eh, už jste tady hovořila o problematice průmyslu a já se vrátím ještě k oblasti inovací. Přede mnou eh, jsou výsledky posledních inovací, eh, které se opírají o velký výběr respondentů. Náklady na inovace eh, jsou ze 60% překážkou a a tyto náklady tedy e, znamenají, že ne všechny podniky si mohou dovolit inovaci technologických prostředků. Nedostatek vlastních prostředků 46 Otázka nejistoty 32%, nedostatek e, externích finančních zdrojů 32%. Proto bych se ráda zeptala, je známo, že stávající nástroje jsou těžko dosažitelné pro malé a středně velké podniky. Chtěla by komise eventuálně zavést nové nástroje na pomoc malým a středně velkým podnikům. Pomýšlí například komise na to, že se obratí ke členským státům, bude se snažit usnadnit jim procesy restrukturalizace aby se podnikům usnadnila šance a ubrala, ubral se strach ze zániku. Děkuji a dále bych chtěl požádat o slovo paní Werner. Děkuji, pane předsedo E, nejprve děkuji paní Běnkovská za mm, váš dobrý přehled a za to, že e, chcete koordinovat všechny oblasti na kolegiu komisařů. To je jistě dobrý základ naší diskuse. Když jsem si přečetla vaší dopis, všimla jsem si, že má stejnou podobu jako sdělení o průmyslu z roku 2014. Vy už jste v úvodu řekla, že to je vlastně první dokument Ehm, je to nějaké, bude ještě existovat nějaké zmapování situace či příprava pro sdělení týkající se průmyslu v roce 2016. Pak se chci vrátit k tématu průmysl Myslím si, že pro konkurenceschopnost zejména našich malých a středně velkých podniků je právě nestratit připojení na digitalizaci. Eh, pan komisař včera upozornil na to, že, by, eh, že bude záhy završena digitální revoluce a proto bych se vás ráda zeptala na to, zda bude možné, aby v tomto roce byla předložena celková koncepce k digitalizaci průmyslu ne na základě jednotlivých oblastí, třeba big data, ale eh, strategie, která bude zaměřena na celý průmysl, včetně malých středně velkých podniků, bohužel už nemám čas, děkuji. Ne, já mám vlastně ještě trošku času. A mm, potom, co se týče reindustrializace 20%, Eh, v interview Handelsblatu už jste řekla, že pro vás taková čísla důležitá nejsou, ale my se můžeme nechat poměřovat podle čísel. Je cíl 20% reindustrializace v Evropě ještě existentní, nebo už jste se ho vzdala a máte nové cíle? Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Vy jste skutečně neuvěřitelně disciplinovaná, takže vám děkuji. A slovo má pan Erikson. Děkuji. Já budu hovořit švédsky a donívám se, že pokud chceme, aby evropská průmyslová politika byla důvěryhodná, musíme jednat konkrétně a dlouhodobě, z dlouhodobého hlediska. A problém je, že v evropských ekonomikách k tomu přistupujeme příliš eh, krátko zrace. To se týká jednak investic, i chování bank. Všichni tady mm, k tomu přistupují jaksi krátko zrace, v krátkodobém horizontu. A já se obávám, že když se podíváme na to, že v Evropském parlamentu eh, vlastně teď vznikají postupně nové aktivity a asi to je i v rámci komise, aktivity, které jsou taky nastaveny v krátkodobém horizontu. Já si myslím, že pokud plánujeme dlouhodobé prostředky do vědy a výzkumu, tak nemůžeme očekávat, že eh, výsledky přinesou rychle i investice jsou spíše dlouhodobého charakteru, ale jak se zdá, tak to v tom Evropském investičním programu, který navrhla komise, není zohledněno. Všechno je nastaveno, nebo mnohé je nastaveno velmi krátkodobě a já si myslím, že dlouhodobě B hledisko by nemělo být výjimkou. Paní komisařko, myslím si, že hrozí, že Evropská komise bude vše nastavovat příliš krátkodobě, místo toho, aby se zaměřila dlouhodobě, aby opravdu posílila konkurenceschopnost v Evropě. No, děkuji. Slovo má paní Ernst. Děkuji. E, také já bych vám chtěla poděkovat a mám na vás tři dotazy. První dotaz, e, vy jste hodně hovořila o e, vývoji v oblasti průmyslu, ano, to je samozřejmě důležité, bez pochyby, ale jsou tady velké rozdíly mezi členskými státy. Jsou tady země jako Španělsko, Řecko, um, Irsko, Portugalsko, kde průmysl a vývoj v této oblasti um, je nedostatečný, je tam málo pracovních míst a jsou tam obrovské deficity, jsou tam také obrovské rozdíly e, mezi těmito zeměmi a zeměmi, jako je třeba Francie nebo Německo. Co byste chtěla konkrétně udělat pro země v krizi, tak aby se vývoj průmyslu e, zde rozběhl, aby se podnítil? Potom druhá otázka Říkala jste, že jste vytvořit prostředí příznivé pro podniky, to je samozřejmě správné. Byla byste ovšem ochotná eh, s panem eh, komisařem Špidlou, který se zabývá zaměstnaností, sociálními otázkami a tak dále, na společném slyšení eh, rozvést úvahy o tom, jak můžeme nastavit vývoj průmyslu, aby to bylo příznivé pro zaměstnance, pro pracující, protože to je také velmi důležitý aspekt, který by měl být zohledněn základní práva, pracovně právní ochrana a tak dále. A za třetí, dnes jsem si přečetla, že chcete podpořit investice do výz, na dozbrojení eh, a to závratné částky tam chcete nasměrovat a z těch 100 eh, milionů eur pro mimořádné výdaje pro příští léta, eh, z toho chcete vyhradit určité částky právě na tyto záměry. Mě by zajímalo, co konkrétně máte na mysli eh, s tou víc s kým už jste o tom jednala, jak eh, o tom smýšlí členské státy. A zajímalo by mě, jaké konkrétní projekty eh, v této oblasti existují nebo plánujete. Děkuji. Další řečník. Misario. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, také já vás chci pozdravit, paní komisařko. Doufám, že se vám brzy podaří překonat ty problémy s, hlasivkovi, s hlasivkami. Děkuji, že jste přišla mezi nás. Já bych chtěl navázat na to, co řekla paní Kumy. To je ta záležitost s označováním výrobku Made in článek 7 na řízení Víte, že pro nás je nesmírně důležité, aby existovalo na výrobcích označení původu a my se domníváme, že to je nejlepší nástroj pro informování a zároveň pro ochranu spotřebitelů. Minulý rok rada učinila, odmítla XT návrh na nalezení kompromisu. Komise řekla, že by byla ochotna výjít vstříc zemím, překonávat problémy, eh, docílit kompromisu, ale Takový kompromis by přece musel se týkat eh, odvětví, která mají být chráněna. Jedná se o to chránit také naše výrobní aktivity. Mm, to jsou boty, tedy obovní výroba, oděvní průmysl, nábytek, dřevo, výrobky ze dřeva a klenoty. Bylo by hezké, aby tady, bylo by hezké vyslechnout si něco blíže tady. Mr. Tošenovský. Evžen, Děkuji, pan Tošenovský, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já bych chtěl také s kolegy poděkovat za možnost setkání s vámi, paní komisařko. Vy jste v tom úvodním slově i v těch odpovědích se dotýkala velmi širokého spektra. Já bych se z toho eh, věnoval pouze jedné části a ten můj dotaz k ní směřuje navazuji na váženou kolegyně Angeliku Niebler, a to se týká družicových systémů, jako je Galileo a Kopernikus, tak jak jste říkala, eh, tyto systémy právě eh, budou vstupovat nebo vstupují do hm, provozní části eh, a chtěl bych se zeptat, zda nemáte představu, jak tyto skutečně unijní projekty, protože mnohé věci, o kterých jste hovořila, jsou velmi závislé na členských státech, ale Eh, tyto systémy Galileo a Koperniku za celé ty projekty mají ten charakter výsostně unijní. Zda nechystáte právě se znovu otevřít tu otázku, že má to stránku biznisu, tam, kde Evropa vstupuje do té velké světové konkurence eh, výzkumu vesmíru, ale využívání i satelitního snímkování a všeho, ale zároveň znovu eh, diskuzi, protože tato probíhala i v parlamentu z hlediska civilního využití, ale i bezpečnostních charakteristik jak Galilea, tak Koperníka, jestli není doba znovu otevřít debatu, eh, jak posílit využití těchto systémů, které eh, skutečně budou teď vstupovat a bude, bude to zajímavá záležitost nejen z hlediska obchodních aktivit, ale skutečně i těch záležitostí, kdy Eh, na úvodu ještě nebyl problém eh, eh, islámského státu, nebyl problém Ruska a tyto systémy do této věci určitě zapadají. Děkuji za odpověď. Thank you much, colleague. Two last speakers. Děkuji, kolego. Dva poslední řečníci. Kolega Roger Helmer. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, já jsem myslela, že si mě sekretariát všiml dřív. Paní komisařko, mluvila jste o chemickém průmyslu jako o klíčové oblasti úspěchu pro Evropu. Mě by zajímalo, co byste řekla k tomu, co uváděl pan Jim Radcliffe, jeden z největších šéfů v evropském chemickém průmyslu, který říkal, že pokud máme současnou eh, energetickou politiku a ceny, tak za 10 let nám nezbude žádný chemický průmysl v Evropě. Já jsem dnes byl na obědě, který pořádalo ocelářství. A tam jsou dvě hlavní obavy. Ceny energie a přílišná regulace. Velice mě to zaujalo, protože dnes dopoledne, paní komisářko, jsem četl váš dopis a reagoval jsem na něj. A v zásadě jsem ve své odpovědi uváděl, že by přehlížíte nebo nedostatečně věnujete pozornost dvěma klíčovým otázkám, které brání v dalším rozvoji průmyslu a podkopávají konkurenceschopnost Evropy. A to jsou ceny energie s jakýmsi kvázi e, zaujetím pro obnovitelné zdroje a přílišná regulace. Jsem velice rád, že jste se alespoň zmínila nebo začínáte se zmiňovat o problému přílišné regulace ale nevidím v tom úroveň ambice a energie a nadšení, které to vyžaduje. Paní komisařko, my vlastně prostřednictvím našich energetických politik nutíme odvětví náročná na energii a pracovní místa a investice úplně mimo Evropu. V celé Evropě se zavírají závody v petrochemických rafinériích, v ocelářství, v hliníkářství, ve sklářství, ve všech těchto oblastech v důsledku našich politik a oni odcházejí do jiných zemí, kde jsou nižší environmentální standardy, takže my nejenom podkopáváme evropský průmysl, ale dokonce zvyšujeme emise, globální emise CO2. A to zcela jistě i podle vašich měřítek musí být šílenství. Děkuji, kolego. A poslední řečník je pan Urban Krespo. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko, za to, že jste mezi nás přišla. Jak víte, v současné době sociální ekonomika a solidární ekonomika eh, v Evropě eh, čelí tomu, že 200 tisíc družstevních podniků zaměstnávají mnoho podniků a spolupracují s celou řadou podniků. Toto je oblast, eh, která ukázala jaksi největší odolnost v období krize zhoršené politikou přísných škrtů, eh, kterou vedli liberálové a konzervativci i tady v Evropském parlamentu z části za podpory evropských socialistů. Jedná se přece za sociální model. Vždyť nakonec by měli občané sami rozhodovat, jak a co vyrábět. To je přece důležité, protože oni mohou nejlépe reagovat na potřebu trhu. Chci se vás zeptat, jaké specifické akce uvnitř i mimo problému kosme chcete aplikovat pro konzolidaci evropských sítí eh, za objev, s ohledem na sociální a solidární ekonomiku. Víte, že malé, středně velké podniky tvoří alespoň ve Španělsku 90% a vytvářejí největší počet pracovních příležitostí. Ale když nedostanou ani 35 veřejných zakázek, eh, TTIP bude znamenat, že budou vystaveni ještě severoamerické konkurenci a navíc za e, zajištění zájmů amerických investorů. To bude znamenat e, vyloučení konkurenceschopnosti těchto malých a středně velkých podniků, protože tady budou mít velikou bariéru. Chci se zeptat, co se domníváte, jaké důsledky bude mít TTIP na tu podnikatelskou síť v Evropě, myslím tady na malé a středně velké podniky v Evropě a zejména jakým způsob, jaký to bude mít dopad na kvalitní zaměstnanost v Evropě. Chci se vás zeptat, zda máte k dispozici nějaké údaje nebo zda improvizujete. Co bych si bez vás počal? Omlouvám se. Paní komisařko. Toto byl poslední řečník. Byla to velmi zajímavá diskuze. Rádi bychom vás požádali, abyste odpověděla. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Mám jednu poznámku pro ty z vás, kterým možná úplně neodpovím, nebo neodpovím tak, jak byste si přáli. Já vám dám odpověď písemně. Dvě otázky na Made in. Evropská komise se objednala studii o článku 7. A jak zřejmě víte, rada se zatím bohužel nedohodla. Opakuji, co už jsem říkala na radě, V Evropské unii teď fungují jen kompromisy a to je pro mě nepřijatelné, že polovina Evropy úplně blokuje ten úplný balíček o trhu a o dohledu a bezpečnosti produktů kvůli jednomu článku, který je velice důležitý pro tu druhou část Evropy. A já si myslím, že to nemá dobrý důvod to blokování celého balíčku. My se budeme snažit udělat všechno, co budeme v našich silách, ale zatím jsme nedospěli ke kompromisům, bohužel. Ta studie se zaměřila na článek 7, Made in, ve dvou odvětvích, potravinářství a v keramice. Ale já jenom mohu říct, co už jsem řekla, je to škoda, že se nedokážeme dohodnout na tak drobné záležitosti, přičemž proti tomu stojí natolik důležitý balíček o dozoru nad trhem a o bezpečnosti produktů. Pokud jde o malé a střední podniky, s tím naprosto souhlasím. Paní Hubacké i paní Gerkovi mohou odpovědět tak, že jsou určité zdroje financování, jak pro malé a střední podniky, tak pro inovace, Musíme na tom pracovat. Potřebujeme stejný, stejnou širokou škálu finančních nástrojů, jakou mají třeba ve Spojených státech. My to zatím nemáme. Hodně o tom mluvím i s členskými státy, o tom, jak co nejlépe využít možné finanční zdroje z různých evropských programů a také z vnitrostátních zdrojů. A také jednotný trh, protože to by opravdu mohlo pomoct. jednáme o tom s malými a středními podniky. Oni opravdu čekají na jednotný trh. Bez takové roztříštěnosti, jakou máme v Unii dnes, kdy máme 28 různých právních režimů, různých právních pravidel. pro ně, protože oni dokážou soutěžit eh, s konkurenty mimo Evropu jenom když budou silní v Evropě. Když budou silní v jednom členském státě, tak to nebude stačit. Oni musí být silnější interně v Evropě a potom mohou soutěžit s globálními konkurenty. Pokud je o průmysl pro všechny, jistě, tady rozhodně spolupracujeme s komisařem Ettingerem, musíme se zaměřit na několik věcí. Je to infrastruktura, velká data, vlastnictví, platformy, standardy, geoblokování, elektronické obchodování. Ale je třeba připomenout, že v několika členských státech je pár takových programů. Industry Future ve Francii, Industry for All v Německu, máme stejný program v Nizozemsku a třeba i ve Švédsku. Ale potřebujeme celoevropský program, celoevropskou koncepci, Nestačí, aby jednotlivé členské státy měly svou vlastní koncepci. A proto potřebujeme jednotný digitální trh. A proto teď pracujeme na akčním plánu. Obrana. Skupina na vysoké úrovni pro výzkum pro společnou obranu a bezpečnostní politiku se sešla jednou a po druhé se sejde po letních prázdninách. Ale důležité je, že hodně pracuje skupina šerpů. Ti by chtěli do konce března příštího roku ve zprávě z této skupiny na vysoké úrovni stanovit dvě nebo tři technologie, které budeme schopni financovat z evropských peněz v tom krátkém tříletém období do konce tohoto víceletého finančního rámce. A pak budeme možná připraveni financovat výzkum, který souvisí se společnou obranou a bezpečnostní politikou v obraném průmyslu pro další víceletý finanční rámec v samostatném rozpočtu. To je opravdu důležité. Skupina se stává z podnikatelů, vědců, politiků. A já myslím, že je to dobré složení a že jim to umožní stanovit dvě, tři technologie, které se budou financovat veřejných peněz. Pan Erikson říkal, že potřebujeme dlouhodobou perspektivu. Ano, potřebujeme dlouhodobou perspektivu, ale naléhavě v Evropě potřebujeme také krátkodobé výsledky. Výsledky, které uvidí občané a které uvidí průmysl a vůbec my všichni. A to dřív než za 20, 15 nebo 10 let. A já budu usilovat o to, abychom takovéto krátkodobé, krátkodobé výsledky měli každý rok. Pane Tošenovský, příštím roce budeme mít akční plán pro Galileo. Bude o to, nakolik to bude využívat trh, neboli nakolik mohou podniky využít služby a aplikace, které budou k dispozici v rámci programu Galileo. A možná úplně na závěr přílišná regulace a energetika. Já to nepřehlížím. jsem rozhodně proti nadměrné regulaci. Rozhodně. A udělám všechno pro to, abychom stáhli co nejvíc legislativních návrhů a abychom zjednodušili co nejvíc předpisů. A k energetice mohu jenom říct, že nemůžeme celosvětové být jedinou oblastí, která sama, která sama sobě ubližuje tím, že má vysoké klimatické a environmentální cíle. Pokud to udělají všichni, tak je to v pořádku. Měli bychom se ubírat tímto směrem. Ale pokud bude Evropa jedinou oblastí, která to udělá, bude to znamenat, že je to velice nebezpečné pro náš průmysl. Mnohokrát děkuji. Děkuji, paní komisařko. Děkuji za odpovědi a za prezentaci. Doufáme, že se letos sejdeme ještě několikrát, samozřejmě ne před prázdninami, a že budeme o podobných věcech znovu mluvit, protože je to důležité pro nás, pro všechny. Strategie opuštění krize je důležitá pro nás, pro všechny. Našim členům mohu říct 15. a 16. července dopoledne a odpoledne, to znamená, že se sejdeme ještě čtyřikrát 15. až 16. července. Ještě jednou děkuji paní komisařce a přeji vám všem hodně zdaru.